Odevzdané hlasy 638. Absolutní většina 320. A teď vám přečtu hlasy jednotlivých kandidátů. Lambsdorff 393 hlasů. Paní poslankyně Lunáček 441 hlasů. Papademulis 469 hlasů. Pasku 517 hlasů. Poslanec Tarant 261 hlasů. Zvoleni jsou tedy Pasku, Papadimulis, Luňáček a Lambsdorff. Získali absolutní většinu platných hlasů. A na základě druhého kola je tedy prohlašuji za místo předsedy Evropského parlamentu a srdečně jim blahopřeji k získanému výsledku podle článku 17 odstavce 2 jednacího řádu je jejich pořadí stanoveno na základě toho, v jakém pořadí byli zvoleni a pokud je to eh, rovno, tak eh, se postupuje podle jednacího řádu. Pokud jde o volbu kvestorů, navrhuji, aby předložení kandidatur bylo v 16 hodin. Kandidatury musí být předány zástupci generálního eh, tajemníka v RZ00, což je v Louis Weiss a první kolo volby kvestorů bude probíhat od 16.30. Zápis ze včerejšího zasedání byl rozdán. Máte k tomu někdo připomínky? Ne. Takže zápis je tímto schválen. Podle pořadu jednání máme teď na programu závěry zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016. Než dám slovo